Flanagan. Děkuji. George Orwell by byl sám překvapen, jak se jmenuje tato organizace. A 10,5 euro má být rozloženo na 10 let. To zní sice zajímavě, ale je možné potom dodávat zbraně eh, africkým zemím, které mají historii nepokojů, ne, eh, převratů a také poskytovat technický, eh, technickou pomoc. Proto to velice odmítám. Kdyby to mělo takhle projít, tak bychom to měli nazvat vhodněji. Evropské agentury pro usnadnění zbraní, zbranění. Federico Mergerini dá tento eh, fond k dispozici i Mali a Semálsku. Podívejte se, co se teď stalo v Mali. A podívejte se, že my jako Irsko jsme vstoupili do Evropské unie, abychom spolupracovali s Evropskou unii. Chtěli jsme uchovat neutralitu, ale to nebude to, když budeme podporovat takovýto projekt. Má to být mírový projekt Evropská unie, ale to už tak dávno není, že? Děkuji, pane Flanagane. Na závěr catch the eye pan kolega Papadakis. Evropská unie se spolčuje v rámci toho evropského mírového nástroje. Obyčejní lidé vědí, že vlastně válka je na cestě, protože tento nový reakční mechanismus má jediný cíl a to poskytovat přímé financování armádám pro imperialistické intervence v EU e a e, aby se mohly vněšovat do států Evropské unie. Mluvíme o 1,5 milionech za rok. A ve jménu je to vlastně provokativní a dokonce se vyzývají ženy, aby se účastnili těchto nebezpečných operací 70 let po vytvoření NATO a poté, kdy bylo vytvořeno CSDP, 20 let poté, kdy došlo k vražedným bombardováním NATO v Jugoslávii, tak tady vytváříme mechanismus, který způsobí, že imperialismus bude zase realitou. Lidé si musí uvědomit, kdo jsou vlastně eh, nepřátelé. Jsou to imperialisté a ti, kteří se s nimi spolčují. Fám. Děkuji, pane Papadakisi. Tolik catch the eye. K závěru debaty má teď ještě jednou slovo pan komisař King. Uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem poslancům a poslankyním, kteří vystoupili. Děkuji vám za komentáře a připomínky. Rád bych řekl panu Pimentu Lopesovi, že nejde o to, že bychom něco skrývali. Jde tady o transparentnost. Je velice jasné, jaký je účel tohoto nástroje, říká to i zpráva, je jasné, jak, je, jak bude vypadat rozhodování a bude to samozřejmě otevřeno dohledu všech. Určitá práce už eh, probíhá Například eh, zajišťujeme, že budoucí transfery citlivého vybavení budou probíhat podle mezinárodního práva a podle relevantních pravidel EU. To je něco, u čeho vás chci ujistit, že tomu budeme přisuzovat nejvyšší prioritu. Rovněž souhlasíme s tím, že Evropský parlament bude plně informován, a to pravidelně, o tom, jak se tento nástroj využívá. A to je závazek, který děláme s velkou radostí. Takže ještě jednou děkuji všem, kteří jste se angažovali v tomto tématu. Vím, že některé tyto názory jsou hodně, eh, hodně neochvějné a doufám, že zítra ten návrh podpoříte. Děkujeme, pane komisaři. Na samotný závěr debaty na jednu minutu ještě paní Vautmans. Eh, děkuji, pane předsedající eh, Pane komisaři, dámy a pánové, já jsem slyšela slovo mír mnohokrát. Eh, je to koncept, který mnoho lidí nezná. Samozřejmě je to všude na světě, samozřejmě mírový nástroj. Je, proto, je tak proto důležitý, je to flexibilní nástroj, který umožňuje externí operace a jejich efektivnější provádění. Podpoří naše partnery. Já jsem slyšela mnoho argumentů. Je to ale nástroj, který Evropa potřebuje, abychom byli efektivnější a občané to od nás očekávají. Často jsme vedli zahraniční politiku, kde eh, jaksi bez zubou a nebyli jsme schopni to mm, odpovídajícím způsobem realizovat. Eh, díky tomuto ovšem budeme schopni jednat terénu a dosáhnout tak míru. Děkuji. Hlasování proběhne zítra a dal schůze bude pokračovat zítra v 9 hodin až do 16 mm, mm, hodin. Pořad jednání je zveřejněn k dispozici na webových stránkách. Eh, přeji vám všem šťastnou cestu domů, děkuji eh, všem a končím dnešní schůzi.